teď budeme probírat um, konkrétně jeden den po druhým. Po druhým. Máme tam procedurální připomínku. Pane předsedo, technická připomínka k tomu, co jste nám řekl, je hezké, že nám gratulujete, že jsme se dnes dorazili. Bylo to náročné, ale je to náš úkol, to není nic zvláštního. Já bych byl rád, aby příště jste nám ulehčili náš úkol a my, abychom měli rychleji k dispozici informace, abyste odpovídali na naše e-maily, abychom věděli, eh, jak to bude vypadat. Možná by dorazilo dnes více lidí. Eh, eh, já musím přiznat, že ani... Musím se uznat, že, musím přiznat, že jsem vám úplně nerozuměl, protože vy jste na to všichni velice dobře reagovali. Takže já úplně nerozumím této připomínce, ale prosím vás, necháme zatím stranou tuto rozpravu a přecházíme k jednacímu pořadu. Prosím. Pane předsedo, já bych jenom rád eh, souhlasil s kolegou. Víme, že jsou problémy s leteckou přepravou, samozřejmě to víme, nejsme hloupí a nechápu, proč z toho někteří vyvodili jiný závěr. Zrada z nás dorazila ale musí sem také zjet zaměstnance. Stojí to stovka milionů liber naše, naše, eh, naše daňové poplatníky a vy na poslední chvíli rozhodnete, že se něco bude rušit. Eh, stojí to strašných peněz eh, tady to má být parlament, a jenom řeknete, že nebudeme, že nebudeme hlasovat, že budeme tady jenom přesky povídat, diskutovat to často neznamená vůbec nic a hlasovat nemůžeme. Já si myslím, že daňové poplatníci Británie budou Eh, velice rozčileni. Británie čelí obtížné situaci v oblasti financí, škrtá se v oblasti služeb, blíží se nám parlamentní volby a eh, všude se hovoří o úsporách a tady tak to mrháme. Určitě už nastala doba, abychom tady ten parlament zavřeli. No, děkuji. Děkuji vám. Děkuji vám za tuto připomínku. Všechny připomínky beru velice vážně, ale dovolte, abych vám řekl, že všechny politické skupiny a jejich zástupci souhlasili s těmi změnami, které vám chci hned navrhnout. Navrhuji, abychom přešli k projednání jednacího pořadu. Velice vás prosím, přistupujeme nyní k jednacímu pořadu. Prosím, madam. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že to bylo rozumné rozhodnutí odložit hlasování kvůli problémem s kvórem a kvůli eh, geografickému rozložení hlasu. Ale já bych navrhla, že body, které nejsou pokryty na pořadu jednání, nebo které jsou na pořadu jednání, by měly být protlačeny tak, abychom eh, skutečně skončili o den dříve, aby lidé měli dostatek času vrátit se domů, abyste nemuseli zůstávat do čtvrtka. Prosím. Já bych vás všechny chtěl velice prosit, abyste počkali, až schválíme pořad jednání. Pak vám dám hlas. Ehm, pondělí. Dámy a pánové, máte před sebou návrh týkající se pondělka. Prosím pondělí teď eh, projednáváme pořad jednání. Pondělí zůstává bez změny. Návrh je takový, Nemůžeme se takto pohnout dále v našem zasedání. Prosím vás, abychom přešli k pořadu jednání. Pan Tanok, prosím. Mám to ne, nezamyšlené eh, eh, následky, pokud to přesuneme na 6. května, protože to jsou parlamentní volby v Británii. Mnoho, ale všichni brští poslanci nebo nemůžou být přítomně. To také pokřivý výsledky. Mohlo by se to posunout na středu 5. Mohlo by se hlasování konat ve středu 5. nikoli ve čtvrtek 6. Prosím vás o to. Já mám teda... Já mám pro vás takovýto návrh. Vážení kolegové, teď přistoupíme k pořadu jednání. Pak můžeme znovu přistoupit k projednání vašich otázek. Co se týče zasedání 5. a 6. května, to je věc, kterou rozhodneme později. Není vůbec třeba, abychom to rozhodli teď je jediná věc, že totiž hlasování bude 5. a 6. května, ale rozhodnutí budou učiněna později. Kolegové, přistupujeme k pořadu jednání a teď už bych tady nerad viděl nějakou procedurální připomínku. Takže pondělí. Máte před sebou pořad jednání, zůstává bez změny, tak jak byl předtím navržen ten se nemění. Na pondělí se nic nemění. Přistupujeme k úterku. Začneme v 9 hodin prohlášení Rady a